Good morning, everybody. Dobré ráno. Já myslím, že nás je dost na to, abychom zahájili jednání. A možná stojí za to zdůraznit, že to je úplně poslední den, kdy zasedáme na tomto výboru v tomto mandátu Máme před sebou nabitý program plný hlasování, takže dovolte, abych vám ještě jednou připomněl, abych zopakoval, že po dopoledním zasedání na začátku vlastně mm, obědové pauzy se budeme fotit společně celý výbor a předvečer po skončení zasedání budeme mít takový rozlučkový přípitek. A teď můžeme rovnou k bodu 6. Dneska je velice teplo. Já doufám, že začne fungovat klimatizace, protože jinak je to hrozné. A Dávám rovnou slovo panu zpravodaji, pan, panu Loyalovi a pak budeme hlas, paní Loyal a pak budeme hlasovat. Doyle. Takže toto se týká dvou procesních technických pozměňovacích návrhů. Je to žádost od právníků lingvistů, abychom vyjasnili ten text ve dvou článcích, abychom to sladili s tím, na čem jsme se dohodli s radou. Je to 11a více rovného zacházení všech účastníků v systému ETS tím, že všichni mohou moci převádět eh, ty povolky z druhé do třetí fáze a zároveň, že vyjasníme, že ta pravidla o typu a kvantitách těch eh, kreditů CDM se vztahují na všechny. A pozměňovací návrh článku 24, to znamená 24 původní směrnice, nikoli v mé zprávy, zavádí eh, komitologický pozměňovací návrh eh, ohledně regulačního eh, postupu s přeskumem a to je něco, co bychom s parlamentem, co, co parlament chce. Není to explicitně v, re, v revizi ETS, tam je spíše standardní komitologie, takže tento standard znamená, že ten regulační postup s přeskumem by byl hlavním regulačním eh, postupem, tak jak to předpokládá eh, ta, eh, ta omnibusová dohoda. Takže já myslím, že bychom to měli podpořit, pane předsedo. Thank you very much, uh, Your statement is... Děkuji. Vaše prohlášení je jasné, takže to hned předložíme k hlasování. Počkáme ještě pár Eh, okamžiku, abyste si mohli připravit své hlasovací kartičky, protože to bude elektronicky. Takže kdo je pro tento návrh? Zahajuji tedy elektronické hlasování. Vzhledem k tomu, že to je úplně první hlasování, dnes eh, tak počkám trochu déle. Všichni hlasovali. Neštine. Konec hlasování. 14. Nikdo, nikdo není proti, 40 pro, tak nikdo se nezdržel, takže děkuji. A nyní bych přešel k další položce 6a, to je další korrigendum. A chci dát slovo panu Grote, jehož ovšem nevidím. Ne, ne, nemáme žádné informace o nějakých problémech, takže dovolte mi schválit toto korrigendum. Ano. Začátek elektronického hlasování, kdo je pro? Všichni hlasovali. Konec hlasování 37. Nikdo proti, nikdo se nezdržel. A tím pádem je to schváleno. Nyní bod 7. A koho tady máme jako zpravodaje? Ant, profesor Antonius Trakatelis. Chce se k tomu vyjádřit? Nechce. Děkuji. Já myslím, že můžeme přejít rovnou hlasování. Není potřeba o tom dál diskutovat. Děkuji. Takže si připravte hlasovací kartičky a začněme pozměňovacím návrhem 18. Kdo je pro? Kdo se zdržel? To schváleno. ITERE 3. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Dvě identické. 19 paní eh, Rees a i 4. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 7. Kdo pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 20 pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 21. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 22. Pro. Proti. Takže to zkontrolujeme elektronicky. 22. Sarbo. Zahaj hlasování. Konec. 23 proti 18 schváleno. 23 paní Krupa. Kdo pro? Proti? Zdrželi se? Zamítá se. 24 Trakatelis a další. Kdo pro? Kdo proti? Kdo se zdržel? Já myslím, že je schváleno, ale ještě to prověříme. Elektronicky zahajuji hlasování. Konec hlasování. 33 proti 11, čili jednoznačně schváleno. ITRE 5, kdo je pro, kdo je proti, se zdržel schváleno. Dvě identické 25-26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 27 Adamu, je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 27. druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. Další bylo staženo. 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. 29. Rozdělené hlasování. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se. Elektronicky prověříme. Začínáme hlasovat. Konec hlasování. 23 pro, 19 proti. Také schváleno. Které 6, kdo je pro, kdo je proti. Takže prověříme elektronicky. Hlasujeme. Konec. 25 pro, 20 proti, schváleno. Další odpadá, 31 pro, proti, drželi se, schváleno. Je teda 8, kdo pro, kdo proti, tu se zdržel, schváleno. 32, kdo pro, kdo proti, kdo se zdržel, schváleno. 9, kde pro, proti, se zdržel, schváleno. Další byl stažen, pak 34 a je 7 identické, kde pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 10, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Je teda 9, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 35 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel schváleno. 36 s ústní návrhy paní Iris, kdo je pro, proti, kdo se zdržel schváleno. ITRE 10, to odpadá. Pozměňovací návrh 11, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Schváleno. 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. A prosím, paní do, ty další tři pozměňovací návrhy 11, 37 a 39 30, 38, 11, 39 jsou propojeny vlastně, takže já bych chtěla spochybnit to, jestliže 38 litre bude schváleno, jestli je to kompatibilní s těmi dalšími, 38 tedy a 11. Byla bych ráda, kdyby se to tom hlasovalo samostatně, odděleně, tak jak je to tady, pak to nechat prověřit. Já souhlasím, předložíme to hlasování, bez ohledu na to, jak to bude s 38, a pak to rozhodneme správní službou a s administrativou. Takže 38, kde pro, kde proti, kdo se zdržel. Schváleno, další odpada a 38, kde, tedy 39, kdo je eh, proti, zdrželi se, prověříme elektronicky. Konec hlasování. Takže to bylo schváleno 40, kde pro, kde proti, kdo se zdržel schváleno. 41, kdo je pro, to odpadá. Hm. 42, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 44, pro, proti, zdrželi se. Elektronicky prověříme 44. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. 33 pro, 13 proti, takže schváleno. Další odpadá i teda 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. itre 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 6. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A úvodní ustanovení jedna, kde pro, proti, zdrželi se. Schváleno dva, pro, proti, zdrželi se. Schváleno tři, kde pro, kde proti, kdo se zdržel. Schváleno čtyři, kde pro, kde proti, kdo se zdržel. Schváleno třináct, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Je tedy jedna, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Schváleno. Pět, kdo je pro, proti, zdrželi se. Schváleno. čtrnáct. kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Schváleno. patnáct. kdo je pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Itra dva. kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Schváleno. 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A teď celá zpráva ve smyslu změn eh, předložená elektronickému hlasování. Začínáme hlasovat. Konec hlasování. 43 proti 6. Nikdo se nezdržel. Tím pádem teď tedy návrh legislativního usnesení, zahajuji hlasování. Konec hlasování. 42 proti 7, nikdo se nezdržel. Blahopřeji profesoru Trakatelisovi. Přejdeme nyní k dalšímu bodu, to je bod 8, to se týká eh, statistiky přípravku na ochranu rostlin. A vidím, že se zpravodaj hlásí. Děkuji, pane předsedo vážení kolegové. Před pár týdny eh, před pár týdny tady se objevil tento návrh nařízení. Proběhl trilog s radou, čtyři pracovní schůzky, tři oficiální trilogie. Nebylo to jednoduché vyjednávání s radou a několikrát už jsme dospěli k dohodě a potom Eh, následovala diskuse v Koreperu a eh, české předsednictví se ne vždy opřelo výsledky z Koreperu. Eh, takže stěnoví zpravodajové utvořili skutečnou takovou bojovou frontu a chci poděkovat za jejich spolupráci. Výsledek je takový, že máme balíček cirka 40 pozměňovacích návrhů, jde o kompromisy a dále je zde poznací návrh pana Hediho. To je eh, politický kompromis, který jsme uzavřeli s radou a myslím si, že eh, tak se nám podařilo zachovat ty hlavní body z prvního čtení. Také jsme dbali na to, eh, aby tento návrh nařízení o statistikách byl v souladu s dalšími Eh, velkými legislativními akty, eh, které se týkají trvalého udržitelného používání chemikálií, také uvádění na trh eh, těchto přípravků. Zohlednili jsme i nové nařízení, které vzniklo, které se týká nakládání se statistickými údaji. Existuje dohoda mezi radou a komisí. Pokud by chtěla komise něco pracovat o biocidech, tak potom o dopa- po dopadové studii o kterou musí požádat rada. Komise vypracuje návrh nařízení a z tohoto důvodu jsem obzvlášť rád, že zde mohu hájit eh, tento kompromis, eh, pod který se podepsaly všechny politické skupiny v Evropském parlamentu a myslím si, že tím se dostáváme na konec eh, cesty tady u toho legislativního návrhu a po hlasování v plénu eh, se to stane potom právní realitou. S tím, že hlasovat se má v dubnu nebo v květnu nejpozději. Děkuji. Doufám, že stínové spravo, stínoví zpravodové si nechtějí brát slovo, tak abychom mohli rovnou přistoupit k hlasování. Jak bylo oznámeno, máme zde 40 kompromisních pozměňovacích návrhů, o kterých budeme hlasovat en blok. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Další dva bloky tím odpadají a výsledné hlasování elektronicky o tomto změněném návrhu doporučení. Hlasujte, prosím. Počkám ještě pro, na paní Weisgerberovou. Everybody has voted. Hlasovali všichni? Ano, dobrá, takže hlasování ukončeno. 47 pro, 1 proti a jeden se zdržel. Blahopřeji zpravodaj a dalším, kdo na tom pracovali. Now let me move to probably the, the most... A nyní dovolte, abych načal asi ten nejobtížnější bod na dnešním programu, a totiž uplatňování práv pacientů v přezraničním poskytování péče. A nejprve dám slovo našemu zpravodaji Johnu Bowesovi, aby se stručně vyjádřil. Prosím. Děkuji, pane předsedo, a skutečně vystoupím stručně protože mohu vám dát dlouhou verzi nebo krátkou verzi a myslím si, že dnes tady všichni stojíme o tu krátkou. Nicméně tento návrh, toto téma již urazilo dlouhou cestu. Jako výbor od doby, kdy jsme ve výboru poprvé přijali před nějakými třemi eh, lety zprávu o mobilitě pacientů, možná to bylo ještě déle, eh, pak se to odstlo v plénu a nyní tady řešíme důsledky Eh, také rozhodnutí Evropského soudního dvora. Eh, my jsme se snažili v reakci na to zajistit právní jistotu, eh, zřídit také procedurální jasno a vznikly tedy návrhy v této oblasti. Já doufám, že se nám podaří ještě vylepšit návrh komise. Také chci říct, že v průběhu celé doby jsme byli v úzkém kontaktu s komisí i s radou, s jednotlivými předsednictvími, jak s francouzským, tak nyní českým a byl jsem velice vděčen ehm, za setkání s prakticky všemi eh, ataše pro zdravotnictví a dalšími zástupci předsednictví, se kterými jsem měl možnost se setkávat. To bylo skutečně užitečné, protože naším úkolem bylo eh, mimo jiné vypracovat návrh, který bude vyhovovat jak parlamentu, tak členským zemím. Dále, ať už bude výsledek hlasování jakýkoliv, tak chci předeslat eh, ještě eh, a vyjádřit vřelé díky kolegům zde ve výboru, vám, pane předsedo, za vaše úsilí, které jste tomu věnoval. A určitě pochopíte, když především poděkuji stínovým zpravodajům. Eh, kteří se snažili o naplnění cílu celého návrhu, o jejich promítnutí do toho návrhu a zároveň museli zohlednit potřeby kolegů eh, v jejich politických klubech, ale, ale byli vždy otevřeni myšlenkám odinut. Chci poděkovat i kolegům ze své vlastní frakce za jejich pozitivní návrhy a i lidem mimo parlament, eh, kteří také předložili své podněty. Dovolíte-li, Chci ještě vzdát hod svým vlastním eh, zaměstnancům, asistentům, kteří do toho vložili. Eh, Neil a Mark to byl neuvěřitelný počet hodin a to jistě platí i pro asistenty stinových zpravodajů. Chci také poděkovat za energii navrhovatelů stanovisek z ostatních eh, výborů. Myslím si, že někdy podceňujeme práci, kterou nakládáme na bedra svých asistentů, takže jim tady chci na tomto místě poděkovat. Ano, to byl zasloužený potlesk, ale ještě bych k tomu připojil také díky na adresu poradců v jednotlivých politických frakcích. V mém případě v naší frakci to byla Geraldine, která s tím pomáhala. Ale opět to platí na adresu všech poradců, eh, kteří ať už v pozadí nebo v popředí na tom pracovali. A závěrem ještě chci vzdát díky jedné dámě, která technicky vzato nás již opustila, nicméně zůstala ještě nad rámec svých povinností, aby eh, pomáhala sekretariátu, a to je Virpy, tady za předsednickým stolem. Ta byla skutečně neunavná. A tím skončím, pane předsedo. A ukáže, ukáže se, jaký bude výsledek hlasování. Děkuji. Tak trošku jste mi vzal slova z úst, protože jsem také chtěl poděkovat Virpy a ještě jednou jsem chtěl zdůraznit, že nebo připomenout, že opouští náš sekretariát, a, takže e, určitě v souvislosti s tímto hlasováním je to příležitost ještě jednou jí říci díky. Než přistoupíme k hlasování, dovolte mi říct si pár slov. Jak víte, celý ten postup byl velmi náročný, bojovali jsme také o e, kompetence, o to, kdo bude příslušný výbor. E, řídí se to článkem 47 jednacího řádu o posílené spolupráci a na, roz, na základě článku 47 jsem se rozhodl, do zprávy bez hlasování zapracovat tyto poznací návrhy EMPL a EMCO. Z EMPL je to 55, 56, 64, 65 a 66. A za EMCO je to 8, 9, 10 a 11. IMCO 8, 9, 10 a 11 nejsou kompatibilní s některými poznacími návrhy předloženými v ENVY. Proto 110, 133, jejich cílem je eh, vypustit eh, bod odůvodnění, který souvisí eh, s pozměňovacím návrhem IMCO, tak o těchto návrzích nemůžeme hlasovat. O dalších můžeme hlasovat jako o doplňku, ale s určitými změnami. Děkuji vám za pochopení, bylo to, byl to velmi složitý postup pro mě jako předsedu a věřte mi, že jsem rozhodl pouze o poznacích návrzích, kteří, které se nedotýkají té základní filozofie celé zprávy. Děkuji. Takže Nejprve poznací návrh číslo 42. Eh, jsou to vlastně tři návrhy 42, 43, 44. Jde o vypuštění textu, eh, respektive zamítnutí celého návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Čtyřicet devět. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 48, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Číslo 47 a FEM 1 identické, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Číslo 50, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Dva identické, 51 a 2, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasování ukončeno. 22 pro, 30 proti, zamítnuto. Není dva totožné, 45 i 1 a Jury 1, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Číslo 46, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis jedna, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis číslo dva, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis číslo tři, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis číslo čtyři, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis číslo 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis číslo 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo 9. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti?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 proti, zdržel se, přijato. Kompromis číslo 19, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis číslo 20, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis číslo 21, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis číslo 22, kdo je pro, proti, zdržel se, Přijato. Kompromis číslo 23. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis číslo 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis číslo 25. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Takže rozhodli jsme se pro tu krátkou verzi, jak předesílal pan Bovis. Takže nyní můžeme trošku pokročit na hlasovacím seznamu až na... V mém případě je to na stránce 7. Nechám hlasovat o poznacím návrhu pana Dála, pana Boklanda. paní, paní Dál, pan, pardon, a pana Boklanda. číslo 215. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Číslo 216, kde pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Dva totožné návrhy 217, 218, kde pro? Proti? Zdržel se? Ověříme elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasování ukončeno. 24 pro, 29 proti, zamítnuto. Číslo 219. Kdo je pro 219? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Dále totožné návrhy číslo 220, 221, 224. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Dále totožné 1022 Ample 29 a Icon 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme se to elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasování ukončeno, 25 pro, 27 proti, zamítnuto. Číslo 223, kde je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Číslo 225. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Ověříme to elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasování je ukončeno. 50 pro, někdo proti, někdo se nestržel. To asi způsobila roznáška čaje a kávy. 226, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Nyní dva totožné návrhy 227 a 228, vlastně tři, ještě employment 30. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Další dva odpadají. Ekon 7, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Aha, tak o tom se bude hlasovat později. Takže číslo 238 Johna Bowise a 239 totožné. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato? Další odpadá. Číslo 241 pana Zébra. Kdo je pro? Proti? Pro, zdržel se? Zamítnuto. Číslo 242. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. Další odpadá. Kvůli přijatému kompromisu není MKO 24, mám to na straně 11 hlasovacího seznamu. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme to elektronicky. Hlasování ukončeno. 22 pro, 33 proti, zamítnuto. Employment 34, kdo je pro? Proti? Myslím, že je to stejná situace, ale věříme raději elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasování ukončeno. 25 pro, 32 proti, zamítnuto. Nyní několik totožných návrhů 255, 256 a 257, 258, ITRE 11 a FEM 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Další dva odpadají. Takže číslo 261 a 262, totožné, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Další odpadá. A číslo 263, Turmes Aukenová. Také odpadají. Takže číslo 264, paní Sorn... Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 265, paní Sinon. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Není tři totožné 266, 267, MK25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 268 paní Estrela, kdo je proti? Pro, pro proti, zdrželi se. Přijato. Číslo 269, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 270, paní Estrela, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. Nyní totožné 271, 72, 73, 74, 75. Eh, hlasujte prosím zároveň, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Eh, next falls. Další odpadá 277, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Dva totožné, 278 a i tedy 12, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. 3 totožné, 279, Ekon 12 a Employment 36, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. 281 Weisberger Ulmer, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Dva totožné, 280 IMKO 26, kdo je pro, proti, zdržel se, Ověříme to elektronicky. Hlasujeme. Hlasování je ukončeno. 24 pro, 30 proti, bylo to tedy zamítnuto. 282, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 283, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Employment 37, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Dva totožné, 284 a Imco 27, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Totožný 286 a Imco 29, kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Dva totožné, 285 a IMKO 28, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Dvěstě a 288 to bylo součástí předchozích dvou, to bylo totožné a již přijato, takže teď je 289 a 290 jsou totožné, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Dva totožné, 291 employment 38, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 292, kdo je pro, proti, Ověříme to elektronicky. 292 John Boyce. Hlasování je u konce. 44 pro a pouze 7 proti, jeden se zdržel, takže jasně přijato 293. Ano, to odpadá, další také, také, přeskočíme článku 4, bod 1a, 300. Samozřejmě Martinez, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 301, 377, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 305 a je 13. Kdo je pro? Proti? Ověříme to. Ověříme 302 13. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. 20 pro, 35 proti, zamítnuto. Dále budeme hlasovat o návrhu 305, který je z části pokryt kompromisem 5, ale musíme hlasovat o zbytku tohoto pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Další článek 5. 303 a ITRE 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. To jsou šťastné vteřiny. Šťastné vteřiny v mé práci, protože přejdeme na stránku 25, alespoň v mém dokumentu. Myslím, že máme dost času. Můžeme tedy pomalu přejít na stránku 25, kde další pozměňovací návrh je 361 a ten je totožný s návrhem IMKA 35. Eh, má se o něm hlasovat jako o bodu preambule, je to uvedeno ve seznamu, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Imko 35 na stejné stránce, kdo je pro? Proti? Promiňte, Imko 7. Tedy ještě jednou, kdo je pro, kdo je proti. Držel se, ověříme to elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasování je ukončeno. 30 pro, 26 proti. Návrh byl přijat. Ekon 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 366. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme to. Hlasujte prosím. Návrh 366. Hlasování je ukončeno. Nyní je to jasné. 48 pro, 7 proti. Jeden se zdržel. Jasně přijato totožné návrhy 367, 368, 369, 370 a i 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 371. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme to elektronicky. Hlasujte, prosím. 371 elektronické hlasování. Hlasování je u konce. 25 hlasů pro, 31 proti. Návrh byl zamítnut. Imko 36, kdo je pro? Proti? Ověříme to elektronicky. Je to návrh IMCO 36. Hlasování je ukončeno. 26 pro, 28 proti, jeden se zdržel, návrh byl zamítnut. 372. Totožný. Bude se o něm hlasovat. Je totožný s návrhem 373 Kety Synotové. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 374 Andrejevsk, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 375, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 15 zpravodaje, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 376 a Employment 49, Econ 15, jsou to totožné návrhy, kdo je pro? Proti? zdržel se, schváleno. 378, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme to elektronicky, 378. Hlasování je ukončeno. 26 pro, 30 proti. Návrh byl zamítnut. 379 McCaven, kdo je pro? Proti zdržel se, přijato. Další odpad další je pokryt kompromisem, i další stránky. Přejdeme tedy na stránku 29. Uprostřed této stránky máme ITRE 20. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Na stránce 33 mého dokumentu máme návrh 417, je to článek 6, eh, odstavec 3a nový. Je to jasné, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A na stránce 35 budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 425. Paní Brepols, kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. Další. 426. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. Další dva budou začleněny. I 22, kdo je pro? Proti? Držel se přijato. 427, 428, 429 a tedy 23. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 430. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 432. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 434 a 435 je vypuštění článku 7. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 437. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 438. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto dva totožné návrhy, 436 a IMKO 42. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Employment 57. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Článek 7, odstavec 1a nový, pozměňovací návrh 439, Kety Synotové, kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 440, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Další odpadá. A tak tedy 442 paní Krupa, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Dva totožné, 18 a Imko 43, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A teď přejdeme dál. Na stránku. V mém případě je to stránka 40. Pozměňovací návrh 40. Vy to máte asi na stránce 39, 4, 467. Je to pozňovací návrh článku 8, eh, odstavec 2a nový, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní se můžeme přesunout. V mém případě je to stránka 42, 481 Turmes Oken, eh, článek 8, odstavec 3a nový. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, zamítnuto. Na další stránce 43 máme pozměňovací návrh, který byl přímo začleněn a o, můžeme se přesunout tedy na další stránku. V mém případě je to 44, pozměňovací návrh 443. 5 v závorce a je to pozměňovací návrh, který eh, předložila paní Ferreira a další. Kdo je pro? Proti? Ověříme to elektronickým hlasováním. Hlasování je u konce. 23 hlasů pro, 29 proti. Návrh byl zamítnut. Teď přejdeme k pozměňovacímu návrhu 494 pana Fielnera. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. A nyní prosím Další pozměňovací návrh musíme ověřit, zda odpadá či ne. Ano, odpadá. Můžeme přejít tedy ke dvou totožným 495 a i tedy 29. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Další je 22 eh, zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Další návrh odpadá. Můžeme se přesunout k článku 8 eh, odstavcům 5a, 5b, 5c. první návrh je 497 pana Hetiho. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 498 Gutierrez Cortines. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Další dva totožné 499 a i tedy 31, kdo je pro, proti, držel se, ověříme to elektronicky. Ověříme dva totožné návrhy 499 a i tedy 31 elektronicky. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. 32 pro, 23 proti, návrhy byly přijaty. Další návrh odpadá. 501. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. To bylo totožné s návrhem ITRE 32. Teď IMKO 47. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. Dva totožné návrhy 502 a ITRE 30. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. Další, o kterých budeme hlasovat, je Employment 67. Kdo je pro? Proti? zdržel se, ověříme to elektronicky, employment 67. Hlasujte prosím. Hlasování je ukončeno. 23 pro, 32 proti, návrh byl zamítnut. 504 a IMKO 49, kdo je pro? proti, zdržel se, také to ověříme elektronickým hlasováním. 504 a IMKO 49. Hlasování je ukončeno. 33 hlasů pro, 20 proti, tedy přijato. 505 a IMCO 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Zamítnuto. Dva totožné? Ne, pouze jeden návrh. Ekon 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 506. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 509. Dula Hegi. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 510, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 511 a ITRE 33, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Tři totožné, 512, Employment 68 a Econ 22. Omlouvám se, přeskočil jsem jeden pozměňovací návrh. Budeme hlasovat o návrhu 508 Ferreira Vergnon a jednička v závorkách. Je jasné, kdo je tedy pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A Nyní máme tři totožné návrhy, 512, Employment 68 a Econ 22. Kdo je pro, proti, Držel se, zamítnuto. 513. Westlund, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Na další stránce článek 9, odstavec 2a, nový, 517 Aste Westlund, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 518 a 519, dva totožné návrhy, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Další dva odpadají. A ten následující také odpadá. Je to totožné v podstatě, takže odpadá a nyní 525, kde pro, proti, zdržel se, přijato. V mém případě teď přejdu na stránku 48 a uprostřed této stránky je pozměňovací návrh Gutierrez Cortines 538. Je to jasné, budeme hlasovat o 538, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 539, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 541, kdo je pro? 539, Dobře, ověříme to elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasování je ukončeno. 45 pro, 7 proti, je mi líto. Ne, tedy 539, tento návrh byl zcela jasně přijat. 5, 541, kdo je pro? proti, ověříme do. Hlasujte, prosím. Hlasování je u koncem. 24 pro, 27 proti. Zamítnuto. Dva totožné. 540 a 5 8. Kdo je pro? Proti? držel se? Přijato. 542. Kdo je pro? Proti? držel se? Zamítnuto. Totožné 24 a INKO 53. Kdo je pro? Proti? držel se? Přijato. 543. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 544. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Na stranice 50, IMKO 55, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítá se. Na stejné stránce Hempl 75, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Prověřme elektronicky. Myslím ale, že to bylo schváleno. Takže 75. Je to článek 10, 2 a nový. Je to jasné? Konec. 32 pro, 19 proti, nikdo se nezdržel, takže schváleno. 554 McAven. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 555 odpadá. 556, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítá se. 557, hedži, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítá se. Takže to bylo totožné s Jury 5. To je na další stránce. Takže už jsme o tom hlasovali. ne naopak. Takže Jury 5, budeme o tom hlasovat. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítá se. 558, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Schváleno. Jury 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Tak to prověříme elektronicky. Hlasujeme. Konec hlasování. 22 proti 30, to se zamítá. Jury 7, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítá se. Článek 12, 559, paní Krupa, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 5, 6, 2 pro, proti, zdrželi se. Prověříme elektronicky, zahajuji hlasování. Je to 562 paní Ferrery. Konec hlasování. 20 proti 34 zamítnuto. 560 paní Korbe, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že je to zamítnuto, ale pro jistotu to prověříme. Čili 560. Konec. 21 pro 33 proti zamítá se. Dále 3, 3 totožné 561, M 7, 77, jako 24, kdo je pro? Je proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 563 a MK 56, tedy totožné, kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Schváleno. Employment 78, je pro, je proti, kdo se zdržel, zamítá se. Imko 57, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel schváleno. Nyní můžeme přeskočit pár stránek a aspoň podle mě je to 55, 12, 2A nový, Takže první, o čem budeme hlasovat, je 595. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel, zamítá se. 594. Kdo je pro, proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 596 Ulmer. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 597, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítá se. na stránce 60, tam je 15.1, první pozměňovací návrh 6 4-6, Weisgerber Urme, kdo je pro, proti, kdo se zdržel zamítnuto, 6, 47 a Ample 98, pro, proti, prověříme raději elektronicky, hlasujeme, konec hlasování, 29 pro, 24 proti, schváleno. 6, 4, 8 Ferreira. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 6.49, Lísek, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 6.50, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítá se. 6.51. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 6.52. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já myslím, že schváleno, ale raději prověříme elektronickým hlasováním. Všichni hlasovali. Konec hlasování 27 pro, 25 proti, takže schváleno. 6, 5, 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. To také prověříme. 6, 5, 3. Hlasujeme. I všichni odhlasovali. 23 proti 33 zamítnuto. 3 totožné, 654, 38, 655, kde pro, kde proti. Kdo se zdržel, schváleno. Employment 99, kdo je pro, proti. Kdo se zdržel, prověříme. Hlasujeme. Všichni již odhlasovali. Konec hlasování 23 pro, 32 proti, zamítnuto. Eh, M plus 100, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, stejná většina. 6, 5, 6, Weisgerbe Umr, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, zamítá se. 660, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítá se. 661, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 6, 5, 9, odpadá, ano. 6, 5, 7, Šest, šest, jedna? O tom už jsme hlasovali. Ale klidně můžeme elektronicky hlasovat o 661 Andreevs. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Takže to je 30 proti 24. Schváleno. Další dvě odpadají. A teď 662 Frida Brapples. Kdo je pro? Kdo je proti? radši ověříme. Konec hlasování. 20 eh, proti 34, zamítnuto jednoznačně. Další tři jsou totožné, 663, 657, 658, nebo také, také IMCO 69, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel schváleno. Další odpadá. A opět máme tři totožné, 34, 64 a i 39, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Schváleno. 665. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítá se. 666. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 667. Kdo je pro? Kdo je proti? To prověříme. 667. Hlasujeme. Konec hlasování. 24 proti 31, zamítnut 6, 6, 8 a jako 70, kde pro, kde proti, zdrželi se. Zamítnuto. 6, 6, 9, Turmes Oken, kde pro, kde proti, kdo se zdržel. Zamítá se 670, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 671, 671, kde pro, Jde proti. Kdo se zdržel? Zamítá se. Dvě totožné. 672, 673. Kde pro, proti. Držel se. Zamítá se. 674 a M97 a je tady nějaká připomínka. Pane předsedo, eh, mám ústní pozměňovací návrh. A měl by být Komise ve spolupráci s členskými státy může jmenovat ty pohraniční oblasti, kde mohou být testovány a hodnoceny tyto zdravotní, přeshraniční zdravotní iniciativy. Už je to ve vaší složce, už to máme napsané, je to ústní pozměňovací návrh EPP článku 15a a 674 Employment 97 a Econ 28. Je to jasné? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Šest, sedm, pět a je tedy 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Omlouvám se, omlouvám se, naprosto jasně zamítnuto. Jenom pan Filner se byl pro. To, to, jsem, to byl přeřek. Bylo to naprosto jasné. 676. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověřme to. Elektronicky zahajuji hlasování. Konec hlasování. 24 pro 29. Proti je bylo to zamítnuto. Nefunguje. Takže další eh, pozměňovací návrh je 30 5 zpravodaj, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Schváleno. Další odpadá 679, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Radši to prověříme. 679 Konec hlasování. 22 pro, 31 proti, zamítnuto. 680. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 681. Pan Andrejevs, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Ample odpadá, tohle také, takže až IMCO 71 pro, proti, se zdržel. Zamítá se. Další taky odpadá. Takže můžeme přeskočit dvě stránky. A v mém případě je to stránka 64, 18, odstavec 1. Tam je pozměňovací návrh MPA 102, kde pro kdo, kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověřme. Hlasujeme. Konec hlasování 23 pro 29, proti zamítá se Inko 78, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno MPL 103, kdo je pro, proti, kdo se zdržel? zamítá se 698 Anja Masberger Thomas Ulmer, je pro, proti, kdo se zdržel, zamítá se IMKO 79, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítá se eh, dvě totožné 699 a M pro 4. kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítá se 700 Ferreira, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, prověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, konec hlasování, 25 proti 31, zamítá se. 701, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítá se. 7, 702, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Jenom pár lidí se hlásí, takže radši to prověříme. 702. Konec. 34 proti 22, takže schváleno IMKO 80 s ústním pozměňovacím návrhem, který už máte ve složce, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. IMKO 81, kdo je pro, kdo je proti, prověřme elektronicky 81, takže kdo je, eh, zahajuji hlasování, konec hlasování, 16 pro, 39 proti. Jasně se zamítá. 703, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 41, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Dvě totožné 704 a M105 a Econ 29, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 705. Ano. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 706. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. Takže úvodní ustanovení. 53. Kdo je pro? poznámka. Peter Líze. Myslím si, že by bylo velice dobré, kdybych to ještě jednou vysvětlil. Je tu několik pozměňovacích návrhů k bodům preambule, které jsem podal spolu s několika dalšími kolegy a dohodl jsem se se zpravodajem a také e, tu nejsou námitky, že stáhneme pozměňovací návrh 60 a u, u, u Eh, návrhu 87 stáhneme druhou část. V Němčině začíná eh, tato část eh, o členských státech. Já jsem to předložil písemně, ale sekretariát mi sdělil, že se mám ještě přihlásit o slovo, takže 60 můžeme stáhnout a 87 můžeme stáhnout tu druhou část. Yeah, okay, I hope that... Ano, Dobře, doufám, že jsem to dobře pochopil, že to bylo no, správně přetlumočeno. Mám eh, to tady, je to to tež, co tady mám písemně, že? Takže... Okay. Okay. Okay. So, let me move to recitals. Thank you. Tak děkuji panu Lízemu. Dostáváme se k bodům odůvodnění 53. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 54, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Další pozměňovací návrh odpadá, takže číslo 57, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ekon 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 58. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamít, eh, přijato. Číslo 59. Kdo je pro? Proti? Myslím, že to zamítnuto, ale věříme elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni, hlasování ukončeno. 21 pro, 32 proti, zamítnuto. Další návrh byl stažen, jak nám to řekl Petr Líze. MK1, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Employment 1, kdo je pro? Proti. Zdrželi se Ověříme si to elektronicky. Protože mi dělám, že Chris Davis hlasoval pro i proti. Hlasování ukončeno. 20 pro, 35 proti, takže je to jasné, zamítnuto. Employment 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Employment 3, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnout to. Poznací návrh číslo 2 k bodu odvodnění 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Další odpadá. Ekon 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, Zamítnout to. Employment 4 a 5. Kdo je pro? proti, zdrželi se, Zamítnout to. employment 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, Zamítnout to, ale raději to ověříme elektronicky. Hlasování ukončeno, 25 pro, 30 proti, Zamítnout to. Employment 7, 7 eh, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, Zamítnout to. Employment 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Employment 9, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 62, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 63, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 64, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 65. Tady máme dílčí hlasování ve dvou částech. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Ověříme elektronicky. Nejprve první část, plnací návrh 65 a MK2. Hlasování ukončeno. 34 pro 21 proti přijato. A není druhá část těchto návrhů, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Ověřím druhou část. Hlasujte, prosím. Hlasování ukončeno. 24 pro, 31 proti je zamítnuto. FEM 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto MKO 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme to. mk 3. Hlasujte, prosím. Hlasování ukončeno. 16 pro, 40 proti, takže je to jasné, jednoznačně zamítnuto. Číslo 66, paní Liotár, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Číslo 3, zpravodaje, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Další odpadá. Employment 10, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Číslo 68, paní Liotard, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Číslo 72, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Číslo Employment 11, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. dva totožné, číslo 69 a 70, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. dva totožné, číslo 71 a MK 4, kdo je pro? Proti. 71 MK 4. Odpadá? Na mém seznamu stojí, že to odpadá, pokud je přijata 69. Dobrá, odpadá, to říká předseda. Další jazykový poznací návrh, takže postupíme dále. Respektive který bude tedy příští návrh. Nechám hlasovat o návrhu ITRE 2. Týká se úvodního ustanovení číslo 9. Víte všichni, kde jsme? Ano? Já to mám na straně 68. Předchozí návrhy odpadají, takže bod odvodnění, úvodní ustanovení 9, 3 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme elektronicky. Hlasování ukončeno. 34 pro 19 proti. Přijato. Nechám hlasovat o čísle 76 paní Tyson. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Employment 12. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 77 s ústním poznacím návrhem zpravodaje. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 78 a FEM 4. To odpadá. Další také. Celá řada návrhů odpadá. A dále číslo 84. Paní Senot. Je to jasné? Ano. Je, to je totožné s číslem 85 paní Liotard. Takže kdo je pro tyto návrhy, kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. Číslo 5 zpravodaje, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Máme za tři totožné návrhy číslo 86, MK 6 a 87 což je ten změněný návrh Petra Lízeho. Ten druhý, druhá část 87 byla stažena. Takže hlasujeme 80 Onko 6 a dalším, kdo je pro? Proti? Ověříme elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasování ukončeno. 30 pro, 24 proti, přijato. Číslo 88, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 89, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 90, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 91, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 6, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato, číslo 92, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, číslo 93, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, další odpadá, dále číslo 95, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, číslo 96, paní Senot, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto číslo 97, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto číslo 98, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto FM 5, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto FM 6, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme se to elektronicky, FEM 6. Hlasování ukončeno. 21 pro, 34 proti, zamítnuto. FEM 7, kdo je pro? Proti. Nikdo se nehlásí, takže kdo je pro FEM 7? Proti. Zdrželi se, přijato. Číslo 99, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Employment 13, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Employment 14, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 100, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Další odpadá. Návrh číslo 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. f 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 102, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Jury 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Employment 15, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 103, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Číslo 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Totožný 105, 106, 107, 108, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Další odpadá 109, paní Liotard, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Dobrá, další odpadá, jak jsem oznámil již na začátku. Dále poznací návrh číslo 9. kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo 111, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Employment 16, kdo je pro? proti, zdrželi se, ověříme elektronicky. Employment 16. Hlasování je ukončeno. 28 pro, 26 proti. Přijato. Malou většinou. Další dva návrhy jsou totožné. 113 McCavenem, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 114. Ještě ověříme 113. Paní McAvenové. Hlasování ukončeno. 23 pro, 30 proti, zamítnuto. Číslo 114, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, zamítnuto. FEM 8, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, zamítnuto. Číslo 115, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, zamítnuto. Dále 3, totožné, 116, 17, 18, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, zamítnuto. Číslo 119, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 122, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 121 odpada, ekon 4 taktéž a dále další už bylo zahrnuto přímo. Takže číslo 125. Pokud to bude přijato, stane se to dalším úvodním ustanovením, protože bylo přímo zapracováno in 10. Takže kdo je pro 125? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 123. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. Dále podle, pravidla, podle bodu 407, 124, tedy 3, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 126, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Dále dva totožné, 127 a employment 17, kdo je pro, proti, Promiňte, to odpadá. Takže další číslo 128 a 129. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 130. Kdo je pro? ...128 a 129 se to ověřit dobrá. Hlasujte prosím elektronicky. Ověřujeme nyní dva totožné návrhy číslo 128 a 129. Je to všem jasné? Je to úvodní ustanovení 26. Hlasovali všichni, hlasování ukončeno. 25 pro, 30 proti. Měl jsem pravdu. Číslo 130. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 131 132. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. ITRE 4. ITR 4 je další, protože předchozí návrh byl zapracován. Kdo je pro ITR 4? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Další byl zahrnut na základě článku 47, takže není 134, kdo je pro. 134, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Dále číslo 135, kdo je pro, proti, Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 136, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Dále FEM 9, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Bod respektive návrh 138 odpadá. Takže IMKO 12. Kdo je pro? IMKO 12. Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. FEM 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 139. Ověříme. Poprosím o pár vteřin, další odpadá. A 141 paní Vesgebrové, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 140, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 2 totožné, 142, 143, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Employment 18, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 144, kdo je pro, to odpadá, pardon. Další také. Takže není dva totožné návrhy 145 a 146. K úvodnímu ustanovení 31. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Dále číslo 148, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 149, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Employment 19, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 151, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 147, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 150, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 152, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 153, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 154, kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. Číslo 155, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. O další budeme hlasovat později. Číslo 157, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Employment 20, kdo je pro, proti, ověříme se to elektronicky. Kontrolujeme Employment 20. Hlasování je ukončeno. 31 pro 24 je proti. Přijato. Není číslo 158. Kdo je pro? Mám tady chybu, takže 158 odpadá kvůli přijetí Employment 20. Ne, 29, jak to mám napsáno. Takže imko 13, kdo je pro? A proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 159, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 160, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Employment 21, kdo pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Employment 22, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 11, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 161, kdo je pro? Pardon. Ten odpadá. Číslo 156, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Eh, pardon, eh, ano, zdrželi se. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale ověříme 156. Hlasujte, prosím. Hlasování ukončeno. 32 pro, 24 proti, přijato. Další odpada 162, kde je pro? Proti, Zdrželi se zamítnuto. Číslo 163, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Číslo 164, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Další odpadá. Dvanáctka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 166, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 167, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Imko 15, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 160, 172 úvodnímu ustanovení 39a novému. Eh, autorem je pan Popa. Hlasujte prosím, kdo je pro. Číslo 172, pozměňovací návrh 172. Je to nové úvodní ustanovení 39a. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. číslo 173 17 totožné. Kdo je pro? Proti. Ověříme to elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasování ukončeno. 27 pro, 30 proti, zamítnuto. Číslo 174, Vajské Brva Ulmer, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, zamítnuto. Číslo 185 a IMKO 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 176 a 177. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Další odpadá. Číslo 179. Paní Grostet a ITRE 5. 5. Musíme to tady ověřit, protože já tady mám napsáno zároveň 5 a 6. Ne, je to ITRE 5. Takže číslo 179 a ITRE 5. Naraz, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 180 pana Zebra s ústním poznacím návrhem zpravodaje. A je to totožné s IMCO 19, je to tak? Ano. A ústní pozměnící návrh máte ve své složce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. omlouvám se. To poslední hlasování nemělo proběhnout, že jsme přijali i trepě, takže 180 a MK19 odpadly. Tak to jenom, aby to bylo jasné. Tyto dva návrhy tedy odpadly a nyní číslo 181 a 182. Paní Vazgebrové a paní McEvenové, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. 3 totožné, 183 i 6 a employment 23, kdo je pro? A pardon, to odpadá. Někdy příliš spěchám. Další odpadá také. Další také. Takže Poslední úvodní ustanovení 46a, 46b, nový, nové, e, číslo 188 zpravodaje. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Employment 25. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Ověříme to elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasování ukončeno. 33 pro, 24 proti, jednoznačně přijato. Employment 26, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Ano. Paní Rodberentová, Kostínová zpravodajka socialistů, chce něco říci k proceduře. Děkuji, pane předsedo. Promiňte, že eh, se musím takto brát slovo. Eh, doufala jsem, že závěrečné hlasování bude hladší pro moji skupinu, ale chci požádat o přestávku pět minut. Ano, já jako předseda s tím souhlasím, je to velice, velice náročné téma, ale rád bych vás požádal o dochvilnost, skutečně maximálně pět minut. Děkuji. Kolegové, prosím, usaďte se. Dagmar se chce vyjádřit, ale já počkám pár vteřin ještě, aby tady bylo ticho. Takže prosím, usaďte se. Ano, já vím, že to je trošku neobvyklý postup, zvláště na našem posledním zasedání. A je mi velice líto, že musím říct, že má politická frakce se bude muset zdržet toho závěrečného hlasování. Chtěli jsme hlasovat jinak, ale dvě zásadní věci, zvláště přidání právního základu 1.5.2 a také otázka článku 8.3 to jsou takové červené linie, které nemůžeme překročit, takový limit a nemůžeme se proto vyslovit, nemohu to odůvodnit před svojí frakcí, takže velice se omlouvám, osobně se omlouvám, ale budeme se muset zdržet hlasování. Děkuji vám. Je to velmi jasné. Takže mi nyní dovolte předložit k elektronickému hlasování celý návrh ve smyslu změn Všichni hlasovali. Ne, ještě ne. Teď už tedy všichni. Konec. A máme 31 pro, 3 proti. 30, ano, 31 pro, 3 proti. 19 se zdrželo. A nyní návrh legislativního usnesení. Hlasujeme. Všichni již hlasovali konec hlasování. 31. Pro 3 proti. 20 se zdrželo. A já blahopřeji. Bylo to schváleno. Blahopřeji všem účastníkům a stínovým zpravodajům a všem zaměstnancům. Děkuji vám. Prosím, neodcházejte ze sálu, protože ještě máme další věci. Bod 10. A to je doporučení ve věci bezpečnosti pacientů a spravodajkou je paní Amalia Sartori. Můžeme přejít rovnou k hlasování? Ano, děkuji. Takže si prosím připravte hlasovací seznam. A začali bychom pozměňovacím návrhem. Předseda se odmočil. Everybody got the voting list. Všichni to mají. Takže můžeme se do toho pustit, prosím. Takže pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Je to schváleno. 32. Pozměňovací návrh 32. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme to elektronicky. 32. Everybody had Všichni hlasovali? Ještě ne? Hlasování je ukončeno. 9 pro, 34 proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Další odpadá. 33 s ústním pozměňovacím návrhem předloženým EPP a skupinou socialistů. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 9 odpadá. 34 paní Krupa. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Další odpadá. 35, paní Sartori, kde je pro? Proti? Zdržel se, přijato. 36, oddělené hlasování, kdo je pro první část, kdo je proti? Zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. 38, kdo je pro? Proti? Zdržel se, Zamítnuto. 37. Kdo je pro? Proti? Držel se? Ověříme to elektronicky. 37. Všichni hlasovali. Hlasování je ukončeno. 24 hlasů pro, 20 proti. Tedy přijato. Pozměňovací návrh 39 John Bowis, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 40 pan Fielner, kdo je pro? Proti? Držel se přijato. 41 oddělené hlasování, kdo je pro první část? Kdo je proti? Zdržel se přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 42, kdo je pro?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 proti, zdržel se, přijato. 15, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 50 McAven s ústním pozměňovacím návrhem předloženým ALDE, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 16, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 51, paní dál, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 17, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 52 s ústním pozměňovacím návrhem, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. 53, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 54, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 55, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 56, kdo je pro, proti, držel se, přijato. 57, kdo je pro? 56, dobře. Možná, eh, že došlo k chybě elektronické hlasování o návrhu 56. Zahajuji hlasování, končím hlasování. 32 <clears throat> proti, takže tady děkuji. 57, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 18, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 58, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Přejdeme k bodům odůvodnění 2, 1, kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Dvojka, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 19, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 20, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 21, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 3, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 22, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 23, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 24, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 25, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 26, kdo je pro, Proti? Držel se? Přijato. Čtyři. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 27. Synod. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 28. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 29, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 30, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A nyní elektronické hlasování o celé zprávě ve smyslu změn. Hlasujte, prosím. Hlasování je ukončeno. 50 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování. A nyní hlasujeme o návrhu legislativního usnesení. Elektronicky hlasujte, prosím. Hlasování je ukončeno. 50 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Blahopřeji zpravodaji Sartorium a všem účastníkům. Všem vám děkuji. So, uh, item... Takže ještě jedenáctka a ta jedenáctka se týká uh, těch palivových stanic a rekuperaci benzínových pár při čerpání pohon hmot. A chci požádat pana Adamuse Adamu, který je tu místo pana zpravodaje, aby je zda můžeme rovnou přejít k hlasování. Takže pane Adamus Adamu. Vaše jméno je napsáno na místě zpravodaj a já se vás ptám, jestli můžeme přejít rovnou k hlasování. Děkuji. Nemám, co bych tomu řekl. Prosím, přistupme k hlasování. Thank you, thank you. Děkuji. Začněme tedy pozměňovacím návrhem číslo jedna, pokud máme všichni hlasovací seznam, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. A takže je to schváleno. 19, to je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 20, kdo je pro, proti. Ověříme to elektronicky, hlasujte prosím. Všichni hlasovali, hlasování je ukončeno. 20 hlasů pro, 29 proti, tento návrh byl zamítnut. 21. Paní Krupa, kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 22. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 23. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 11. Zpravodaje, kdo je pro? Proti? Ověříme to. Pozměňovací návrh 11, elektronické hlasování. Hlasujte, prosím. Hlasování je ukončeno. 25 hlasů pro, 22 proti, tedy přijato. 24. Pan Jorgensen s ústním pozměňovacím návrhem GUE, je pro, kde proti, zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 25. Paní Korby s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je kde pro? Proti? Domnívám se, že eh, přijato, ale ověříme to elektronicky. Hlasování je ukončeno. 28 hlasů pro, 19 proti, tedy přijato. Pozměňovací návrh 26. Martin Kalanen s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Viděl jsem málo hlasů, ověříme to elektronicky. Hlasování je ukončeno. 41 pro, 5 proti, dva se zdrželi, takže jasně přijato. 13 zpravodaje, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 27. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, ověříme to elektronicky. 27 pana Buzeka. Hlasování je ukončeno 32 pro, 18 proti, e, přijato 28, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto 29, kdo je pro, proti, zdržel se, domnívám se, že zamítnuto, ale ověříme to elektronicky. Je to pozměňovací návrh 29 pana Zibra, elektronické hlasování. Končím hlasování 21 pro, 28 proti, tedy zamítnuto. 30 od, od autora, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 14 oddělené hlasování, kdo je pro první část, kdo je proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 15. Dobře, ověříme pozměňovací návrh 14, druhou část. Elektronické hlasování běží. Hlasování je ukončeno. 15 pro, 35 proti, Takže tato část byla zamítnuta. Pozměňovací návrh 15, kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato 16. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato 17. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato 18 s ústním pozměňovacím návrhem socialistické skupiny. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 2 zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, přijato. 3, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 4, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 5, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 6 s ústním pozměňovacím návrhem GUE, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro? Proti? Ověříme to elektronicky. Je to pozměňovací návrh 7, předložený eh, k bodu odůvodnění 6. Končím hlasování 28 pro, 22 proti, tedy přijato pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Ověříme to elektronicky. Pozměňovací návrh 9. Hlasování je ukončeno. 27 hlasů pro, 23 proti, tedy přijato pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A nyní hlasujeme o celém návrhu zprávy elektronicky. Hlasujte prosím. Hlasování je ukončeno. 46 hlasů se vyslovilo pro, jeden proti, tři se zdrželi hlasování. Andreas předložil dobrý návrh, než půjdeme eh, na oběd. Já jsem eh, oznámil, že fotograf čeká venku a chtěl by udělat společné foto našeho výboru, ale nyní bych chtěl hlasovat o návrhu legislativního usnesení elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. 42 hlasy pro, jeden proti, čtyři se zdrželi hlasování. Blahopřeji zpravodaji panu Papademulisovi a doufám, že pan Adamo ho o tom bude informovat. Velice vám děkuji. A nyní prosím, milí kolegové, milé kolegyně, pojďme prosím se společně vyfotografovat. Fotograf čeká venku. Musíme být ven.